Good, good afternoon, colleagues. Dobré odpoledne, kolegové. Když dovolíte, zahájíme znovu práci. Teď jdeme na uh, body 11, 12, 13 pořadu jednání. A budeme hlasovat o třech návrzích stanoviska Sandra Lunce, absolutorium, Eh, těch tří eh, bankovních agentur, bankovních dohledových orgánů. Prosím, ehm, připravte si hlasovací kartičky a bude kontrolní hlasování, testovací hlasování. Pan Ludvíkson. Socialisté jsou o jednoho navíc. Zavedeme asi systém pokut. A to bez flexibility. Markus to bude spravovat. Ještě tři kolegové musí hlasovat. Ještě dva.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 Odstavec 4 původní text, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis G, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 24 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 27 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Návrh 26, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Jmenovité hlasování o pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Konec hlasování. 41 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, takže přijato. EIOPA, Kompromis A, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 2, pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 3, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 11, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Původní text odstavec 3, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis D, kde pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis E, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis F, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, návrh 24, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 26 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis G, pro, proti, zdržel se, přijato, Jmenovité hlasování o pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 41 pro 1 proti 40. zdrželi. Přijato. A nakonec ESMA. Kompromis A pro, proti zdržel se přijato. Kompromis B pro, proti zdržel se přijato. Návrh 4, kdo je pro, proti zdržel se přijato, kompromis C pro, proti zdržel se přijato, kompromis D pro, proti zdržel se přijato, kompromis E pro, proti zdržel se přijato, kompromis F pro, proti zdržel se přijato, návrh 25 pro, proti zdržel se zamítnuto, 27 pro, proti zdržel se zamítnuto, kompromis G pro, proti zdržel se přijato, Jmenovité hlasování o pozměněném textu zahajuji hlasování. Konec hlasování. 41 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. Takže ta tři stanoviska jsou přijata. Blahopřejeme panu navrhovateli. Thank you. Now we move to points. Takže jdeme na bod 14 a 18, 14 až 18, což je náš bankovní balíček. A začneme Aha, ale já to tady nemám. the person of Pfeffer's package, but I don't have the people. So, as you know, we have... No, takže jak víte, máme zde velice signifikantní bankovní balíček, složený z celé řady legislativních návrhů, které pozměňují CRR, CRD, BRRD. My jsme eh, ty texty rozdělili na dva jednací týmy, CRR, CRD, eh, vede Petr Zimon a to druhé MREL a eh, subordinaci to eh, vede Gunnar Hockmark. Samozřejmě jsou zde určité přesahy mezi oběma těmito týmy, protože, jak víte, TILAK Eh, a příslušné doložky jsou v CRR, v CRD a MREL je v tom druhém, takže obě dvě ty věci by měly být, jak doufáme, konzistentní. Eh, a pak jsou plochy nepřesahové, protože zbytek eh, balíčku CRR, CRD se zabývá, ne tady všechno, ale něco se zabývá celou řadou jiných otázek, zatímco ten druhý polobalíček je separátním legislativním návrhem, který taky pozměňuje BRRD a specializuje se na právě na subordinaci. Kromě toho, aby to nebylo tak jednoduché, v té první skupině hraje roli ještě ten fakt, že máme velice těsné harmonogramy implementace IFRS 9, což eh, možná bude znamenat, že budeme muset mít zrychlené řízení eh, ke konkrétní části toho balíčku CRR, CRD, eh, zejména co jde o to zavádění IFRS 9, protože to vstoupí v platnost velice brzy a nevíme, jestli do té doby stihneme vyřešit celý ten balíček. Takže máme tady dva balíčky s určitým propojením a máme dvě konkrétní části, tedy subordinace IFRS 9, eh, kde tedy možná rozhodneme, tady ne já, ale my všichni, to je na diskuzi, zda tyto dvě části neuděláme zrychleně. Kromě toho dnes budeme projednávat eh, ty zprávy v daném pořadí samozřejmě, ale já bych to rád považoval za balíček. A rád bych, abychom dnes rozhodli o tom, co a jak, jak to bude s oběma zpravodaj a všemi stínovými zpravodaj, jak budou po sobě, ale obecně za to si myslím, že eh, aby to bylo jasnější, bychom tentokrát mohli jet hezky po pořádku. Ale obecně bychom měli zajistit, že pracujeme paralelně a tak nějak organizovaně ve společném týmu, zejména v oblasti těch přesahů. Takže taková je situace. A slovo má Gunnar Hökmark, zpravodaj první části balíčku. Prosím. O, děkuji, pane předsedo. Díky za svěření eh, této odpovědnosti ohledně směrnice o rozpouštění bank a e, nakládání s těmi novými pozměňovacími návrhy. Jak jste uvedl, je zde celá řada propojení a odkazů na CRR a CRD a myslím, že je naprosto přirozené, nejenom proto, že ty návrhy mají k sobě tak blízko, ale také proto, že jsou to vlastně děti stejné doby, aby se tak řeklo. Po krizi vznikla potřeba něco udělat s finanční legislativou, abychom zajistili eh, stabilnější požadavky, ale abychom zajistili ještě něco jiného, a totiž to, že na trzích eh, Eh, by se neměl nikdo chovat tak, že vlastně stát to ve finále vždycky zaplatí a zachrání ty banky, které nefungují. Já už jsem BRRD řešil tehdy a jednalo se o velice kvalitní projekt. No a v, v těch diskuzích i v tomto výboru musím říct, že občas eh, mám tak trochu naději na revitalizaci kapitalismu na finančním sektoru Vím, že to tehdy mělo širokou podporu, že by se kapitalismus revitalizoval, aby se vyjasnilo, že jsou to právě majitelé bank, kteří nesou hlavní odpovědnost, když se něco pokazí. To je velice důležité. No a ta legislativa teď už existuje o něco víc než rok, je to pořád relativně nová věc. A spousta lidí řeší, jak to vypadá v reálu že se to tedy obchází nebo se to vůbec nepoužívá, tvrdí. Já s tím nesouhlasím. Protože e, vlády a instituce musí řešit nové problémy a musí se adaptovat na novou situaci. musí řešit tu bankovní krizi na základě aktuální legislativy. Pokud by to tak nebylo, tak bychom ty problémy s tímto vůbec, eh, vůbec nezaznamenávali. Byl by to pouze ten tradiční způsob, co dělat s bankami, když je krize, což by bylo eh, negativní z dvou důvodů. Jednak by to bolelo ještě víc, nebo by to ještě víc by to podkopalo eh, fiskální stabilitu a veřejné finance členských států, ale za druhé by to také vyslalo ten naprosto špatný signál do trhu. Říkám to proto, že když jsme vytvořili BRRD, tak eh, jsme měli dva záměry, dva cíle. Jednak zajistit, že pokud nějaká banka bude podléhat jaksi řízenému Eh, rozložení, takže to bude probíhat rychle, efektivně a podle stejných pravidel napříč celou EU a že se nebude akceptovat, že by té bance pomáhali stát. To byl jeden cíl. Druhý cíl byl, aby se trhům jasně řeklo, že vzniká nový režim. A my můžeme říci, že vlastně BRRD e, eh, tak e, má dva důležité úkoly. Za prvé, pokud musíte řešit situaci nějaké banky, kterou potřebujete, aby se tak řeklo, rozebrat, tak musíte vědět, jak na to potřebujete kapitál, který k té záchraně můžete použít. A e, za druhé, pokud BRRD funguje, tak jsou e, ta rizika pro banky, kterým hrozí e, řízené rozložení, je vlastně daleko nižší, protože ta rizika bere na svá bedra i trh. A já musím říct, že ten balíček, za který jsme zodpovědní, to balíček BRD je velice komplexní. Řešíme otázku přizpůsobení BRD novému vývoji na, vývoji na trhu, například TELAC, ale také řešíme otázku MREL a lepší vhodnost pro rychlá, rychlá řešení, když dojde k likvidaci nějaké banky, ale také řešíme otázku subordinace Jedna z otázek, kterou jsme řešili tehdy, když jsme začali s tím projektem BRRD, eh, bylo, že jsme nechtěli vytvořit nějakou falešnou iluzi, že pouze určitý kapitál je vystaven bail-inu. Chtěli jsme vytvořit eh, vlastně situaci schodnosti u bank jako u jiných firm. Když se něco pokazí, tak je ohrožen veškerý kapitál nejen nějaká jeho část. Říkám to proto, že tehdy jsme diskutovali o těch jednotlivých tranší kapitálu určených pro bail-in a motivaci, která se zatím skrývala. A shodli jsme se, že to by oslabilo ten odstrašující prvek BRRD. A vytvořilo by to rovněž problémy pro financování a refinancování těchto tranší, protože pokud eh, nějaká banka postupně upadá do krize, tak eh, zájem půjčovat jí peníze za zvláštních podmínek, když to bude vlastně kapitál, který bude potenciálně vystaven bail-inu, tak eh, to by vyžadovalo buď extrémně vysoké úrokové sazby, anebo by ten kapitál chtělo jen velice málo lidí. A proto jsme zaujali velice holistický přístup, co tedy s kapitálem bank. A jinými slovy je to tak, že všechno může spadat do bail-inu, ale v přesně stanoveném pořadí. Ze svého hlediska bych rád řekl, že diskuse o té subordinaci je důležitá. A bylo by dobře, kdyby se nám podařilo dosáhnout větší míry právní jistoty, čímž bychom zároveň vytvořili nebo dosáhli bychom rychlejšího, eh, rychlejšího rozpuštění té dané instituce, pakliže k tomu bude eh, eh, nutno přikročit. Ale je důležité to udělat správně. Ale jde o to, abychom teď rok poté, co ta legislativa funguje, se nedostali do situace, že bychom dělali něco, čemu jsme se chtěli vyhnout, když jsme tu legislativu vytvářeli. Takže jde o hierarchizaci Eh, toho dluhu, ale je, jde o to nahlížet to z hlediska celé té legislativy. A proto bych rád řekl, že jsem spíš přesvědčen, že by bylo rozumné tento balíček udržet pohromadě tedy bez těch dvou zbylých částí. Ale myslím, že všichni jsme tomu poměrně otevření. Musíme si jen vyhnout nějakým zbytečným chybám, Abychom se vyhnuli podobným chybám, jakým jsme se vyhnuli minule, je potřeba zajistit, že to bude integrováno do celé té myšlenky BRRD a do celého toho balíčku. Rád bych také řekl, že co se týká TILAC, tak tady je důležité zhodnotit, že to se týká pouze větších globálních systematicky významných bank a MREL a TELAC pak budeme řešit společně, tak aby jiné banky, včetně těch větších, nebyly nuceny míti eh, víc kapitálu, než je nutné. Protože pokud se opět dostáváme do situace, kdy stěžujeme bankám půjčování peněz, tak jsme zpět u těch problémů, které vytvářejí finanční nestabilitu. Kdy tady firmy, průmysl nemohou získat financování, trh zamrzne, podkopává se konkurenceschopnost. Takže je potřeba najít řádnou rovnováhu mezi Eh, kapitálovými požadavky a příležitostí bank financovat investice, které potřebujeme. Co se týká harmonogramu, ze svého hlediska si myslím, že je velice dobře, že bychom udrželi krok s tou druhou částí toho balíčku, ale o tom jistě budeme ještě diskutovat, na což se těším se stínovými zpravodaji a ostatními. ale myslím si, že určitá harmonizace eh, je vhodná. Tento balíček je možná méně komplexní než CRR a tím pádem bychom možná mohli být o půl kroku napřed, abychom zajistili, že tam budeme mít ty správné, ty pravé odkazy. Nicméně měli bychom se pohybovat alespoň někde kolem té druhé části balíčku. No, už budu končit, měl jsem jenom 10 minut, eh, zbylo mi 30 sekund, takže ty dávám k dobru celému výboru. Eh, děkuji. Ano, těch 30 sekund jste mohl využít k odpovědi na otázku, zda považujete za vhodné mít eh, ten urychlený proces pro tu subordinaci. Um, hm, já jsem řekl, že já bych preferoval, aby um, to bylo v souladu se zbytkem toho balíčku, protože já nechci abychom měli subordinaci a hierarchizaci dluhu eh, v tom, že bychom měli zvláštní tranše kapitálu hodnoty, protože je důležité, aby eh, to týkal veškerého kapitálu. Jeden problém v EBRD bylo to, že někteří občané se domnívali, že jej kapitál nebyl cený. A to je důležité, aby bylo jasné. Děkuji. Pedro Silva Pereira. Um, a revisão das regras de regulação. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o eh, revize eh, pravidel v oblasti eh, regulace bank, to je něco, eh, co bychom měli učinit tak, jak to doporučuje eh, pan eh, zpravodaj. Měli bychom vycházet z nějakého určitého hodnocení toho, do jaké míry se využívají stávající pravidla, která máme k dispozici a především je třeba zdůraznit, že jsme nabili určité zkušenosti, na základě kterých jsme schopni relevantně tu analýzu, to hodnocení provést. Komise předkládá eh, balíček návrhů, řešení eh, a vychází z toho, že je třeba řešit eh, určité problémy, které existují a je třeba rovněž reagovat na nové mezinárodní normy, které musíme respektovat. Takže máme tady tento balíček návrhů ze strany Evropské komise. Jedná se především o pravidla eh, týkající se tedy eh, restrukturalizací bank, eh, rekapitalizace, to jsou konstruktivní návrhy, myslíme si obecně, že jdou správným směrem a posilují eh, soliditu finančního systému a odolnost vůči případným šokům, které by mohly vzniknout. Rovněž by to mělo vést eh, k posílení důvěry eh, k celému systému a mělo by to nastavit harmonizovaná jednotnější pravidla na celoevropské úrovni. Myslíme si, že toto vše jde správným směrem, nicméně Eh, bylo by dobré, kdybychom byli schopni eh, prohloubit, prohloubit eh, bankovní unii. Já jsem rovněž hovořil o tom, že je třeba uspůsobit pravidla mezinárodním standardům. Zároveň však je třeba zohledňovat i určitá specifika evropského bankovního sektoru a nesmíme opomíjet i skutečnost, že existují určité rozdíly i v rámci e, jednotlivých částí evropského bankovního sektoru. Je tedy třeba, abychom e, měli k dispozici určitou míru flexibility při přípravě řešení. E, Odolnost finančního systému, to je samozřejmě cíl, eh, který sdílíme my všichni, ale musíme jej dosáhnout inteligentním způsobem. Nesmíme podkopat eh, kapacitu bank financovat hospodářský růst a rozvoj. A my si nemyslíme, že by ta úroveň požadavků, tak eh, jak se s ní počítá, Eh, byla na takové úrovni, že by eh, nějakým způsobem ohrozila eh, ten, ten cíl. Myslím si tedy, že je zcela přirozené, že musíme nastavit i určité pojistky, určité bezpečnostní mechanismy v rámci nastavených pravidel. Za prvé tedy, pokud jde o harmonizaci, a e, tedy e, otázka subordinace a otázka e, pořadí jednotlivých dluhových nástrojů v hierarchii. Měli bychom v rámci toho návrhu předložit i určitou autonomii. Je třeba, aby ty věci proběhly v klidu, postupně. Je potřeba, aby eh, ten systém se rozjel eh, správně a správným směrem, tak eh, aby bylo možné úspěšně klasifikovat dluhové nástroje. Pokud jde o další pravidla, je třeba nastavit odpovídající koordinaci, pokud jde o rekapitalizaci, interní rekapitalizaci a mezinárodní standardy. Mm, to jsou pravidla, která jsou nastavená v rámci lak. Tato koordinace, to dle našeho názoru je taková ta pozitivní část celého balíčku předloženého komise, komisí a e, zabrání to fragmentaci pravidel. Rád bych ještě jednou zdůraznil, že ta úroveň požadavků musí e, zohledňovat i různorodnost jednotlivých situací v jednotlivých částech odvětví a e, rovněž musíme e, zohlednit i ty globálně systémově významné banky, pro které ty požadavky musí být jiné než u ostatních eh, bankovních institucí. A konečně musíme eh, v maximální možné míře eh, omezit i náklady, které budou spojeny s těmito novými požadavky. Především se jedná tedy o ty náklady na bankovní sektor. Já jsem ještě chtěl na závěr uvést dva takové specifické problémy, za prvé, je to eh, určité eh, sladění mezi eh, pravidly MRL a smlouvní rekapitalizace. To jsou dva takové aspekty, kde musíme být velice opatrní, musíme nalézt odpovídající řešení a musíme se zaměřit na specifickou situaci Eh, tedy eh, dodržování pravidel i při styku s třetími zeměmi. Musíme nastavit nová eh, pravidla, to je jednoznačné, nicméně musíme zakotvit i odpovídající přechodná období, tak abychom umožnili postupný přechod na ten nový právní rámec. Toto vše by mělo umožnit, eh, garantovat eh, pro určité typy dluhových nástrojů eh, to, že budou splňovat odpovídající pravidla. Takže takové, takový je náš přístup, to jsou věci, na které bychom měli dát pozor v rámci celého postupu a my doufáme, že s panem zpravodajem povedeme konstruktivní dialog a jsme připraveni se toho účastnit a jsme přesvědčeni, že dosáhneme dobrého výsledku. Děkuji. Děkuji. Za EKR nikoho nevidím. Pan Kamal. Někdo jeho jménem, pana Fox? Pane předsedo, já chci mluvit CRD5 a CR... Ne, pokud nemáte nic konkrétního k tomuto, tak se dostanete ke slovu brzy až přijde, budeme mluvit o zprávě Simon. Jsi popula? Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, s Gunárem a s ostatními se zase setkáváme u dalšího balíčku, jen velice rychle. Chtěla jsem reagovat na to, co Gunár Hockmark eh, říkal v rámci těch komentářů ohledně uplatňování pravidel. Eh, je tady celá řada nepřesností, eh, nikdy eh, jsme nespochybňovali, že ten přechod z bailout na bail-in není jednoduchý, proto je tam celá řada výjimek, má to svůj důvod, takže já souhlasím s tím poměrně pragmatickým přístupem a návaznosti i na to, co bylo učiněno do posud. Pokud jde o tu fragmentaci, to, co tady zaznělo, je také velice důležité, protože v rámci bankovní unie jsme odvedli velký kus práce a uvědomujeme si, a to platí pro všechny texty, že eh, musíme eh, bojovat proti refragmentaci trhů a musíme dosáhnout toho, aby eh, opět byl dosažen volný pohyb kapitálu. To je to, o co jsme se snažili v rámci jednotného trhu. A já si myslím, že je to i takový signál, že obnovujeme důvěru. Pracujeme na tom, abychom obnovili tu důvěru a e, dostali se z té národní fragmentace. Poslední bod e, je třeba, abychom měli e, srovnatelné podmínky pro všechny. Je třeba si říci, jakým způsobem zorganizujeme tu diskusi, která bude transparentnější, odpovědná a musíme rovněž eh, naplnit určité závazky i vůči eh, partnerům, kteří eh, čelí určité nejistotě i například vůči Spojeným státům a mají s tím určité obavy. Takže do tohoto kontextu je třeba zapracovat tyto jednotlivé texty a já velice vítám možnost s vámi spolupracovat. Rovněž si myslím, že bychom eh, měli najít eh, nějaký rytmus, který bude poměrně rychlý. Jsem eh, překvapena, že ta činnost výboru Ekon v rámci tohoto volebního období je taková zpomalená oproti tomu předchozímu a určitě nám to bude vyčteno. Děkuji. Děkuji. Pan Kamal přišel. Pokud jste připraven, tak vám mohu dát slovo. Nebo chcete počkat? Já počkám. Fabio De Masi. Děkuji, pane předsedo. Je mi ctí, že mohu spolupracovat again s Gunmarem. My jsme mm, začali pracovat na reformě bank a ještě jsme neskončili. Doufám, že tady budeme o něco produktivnější, ale než začneme diskutovat, tak chci říci, že nesouhlasím s jedním bodem, který se stále opakuje v Evropském parlamentu, totiž, že máme jakési, jakousi nadměrnou regulaci, která brání bankám dodávat věry mm, do ekonomiky, ale proto nejsou žádné důkazy. V USA je situace mnohem lepší, a je tam ještě přísnější regulace, to je zákon Dodd-Frank. Máme stejnou úroveň regulace v EU, ale zcela odlišné chování bank, co se týče jejich úvěrové politiky. Hlavní překážka, aby banky půjčovaly do reálné ekonomiky, je, že banky zaplatily vysokou cenu za spekulace, které dělali před krizí že jsme nevyřešili problém špatných aktiv v rozvaze a že máme příliš nízkou poptávku na trhu. Empirická statistika EPP potvrzuje, že většina firm říká, že likvidita není pro ně klíčovým problémem, ale spíše poptávka že není poptávka dostatečná po úvěrech. Pokud bychom se na tomto shodli, tak bychom neměli neustále hledat, jak rozmělnit existující pravidla. A co je klíčové, je mít kredibilní režim bail-in, což se stane pouze, pokud dojde ke strukturální reformě bank. Teď ještě není žádný důvěryhodný bail-in režim. Chci zmínit několik drobných eh, připomínek. My se domníváme, že globální standard pro mm, absorpci strát eh, je s eh, souladu s podmínkami SVT, což je důležité pro systémově důležité banky. Nicméně zbývající banky, včetně velkých mezinárodních bank pod dozorem ECB, budou eh, muset respektovat pouze volnější evropské enroll. Takže tam je eh, prostor, jak řešit tyto banky, a to je v rukou orgánů pro rezoluce. Jako TILAK nová pravidla MROL umožňují strukturované úvěry a neumožňují subordinaci um, nezaručených eh, závazků eh, je možné argumentovat pro subordinaci případ pro přípravu a ta, tento prostor vytváří větší no jistotu, nikoli větší jistotu. Je to ještě složitější v důsledku toho. A poslední věc, kterou chci říci, komise nedávno oznámila, že eh, senior nepreferované E, závazky. Víme, že hybridní e, e, jsou již k dispozici. Jakékoliv budou náklady na financování pro banky, tak to bude na úkor větší jistoty a bail-in se tím nezjednoduší. Je tedy před námi ještě dlouhá cesta. Je tady několik prvků, které se projednávají, které, s kterými můžeme souhlasit z důvodu přiměřenosti, výjimky pro menší instituce, ale je tady ještě dlouhá cesta před námi. Bylo tedy řečeno mnohé. Já chci říci, že tón této diskuse je důležitý a bude to ještě důležitější, až začneme mluvit o CRD, CER. Já mám stejnou poznámku jako Fabio, že je jakýsi pocit, že se musíte vybrat mezi silným ekonomickým rozvojem a silnou regula- nebo silnou regulací bank a dostupnost úvěrů závisí na kapitálových požadavcích. Není ale žádný empirický důkaz toho. Může být ehm, krátkodobá otázka, jak zavádět navýšení kapitálu rychle nebo pomalu ve správnou fázi, správné fáze cyklu ale není to volba. Je to naopak, pouze banky s dostatečným kapitálem mohou riskovat a jenom pokud riskují, slouží ekonomice. A to je důležité. A já myslím, že v té diskusi se zapomíná eh, v rámci samozřejmě lobbingu aktérů, kteří nechtějí vyšší kapitálové požadavky, protože to znamená, že zisky klesají v poměru k vlastním fondům. Proto musíme být opatrní, abychom nespadli tedy do stejné pasti. Co se týče tohoto návrhu, máme několik důležitých bodů. Jednak potřebujeme orgán re rezoluce, které budou mít velké pravomoce. A mě znepokojí některé návrhy, které omezují pravomoci eh, SRB. Eh, Dále musíme být velice přísní, co týče subordinace, musí to být jasné. Musíme jasně říci, jaké bude ta, jaká bude hierarchie. Neměli bychom umožnit výjimky pro některou kategorii finančních nástrojů vydaných v třetích zemích. Ne, nemusíme zadní cestou podporovat offshore finanční centra. To říkám jasně. Všechny nástroje by měly spadat pod bail-in, žádné výjimky. Jinak diskriminujeme vlastní finanční centra. A v případě řeckých bank jsme viděli, jak je obtížné udělat eh, bail-in nástrojů vydaných v třetích zemích. A jenom v důsledku této situace jsme měli čas eh, a komise mohla trvat na plném bail-inu. A já nevím, proč komise tady otevřela dveře pro zvláštní dohody se třetími stranami. To je, jde proti logice toho, co jsme zatím navrhovali. A tady skončím tu první připomínku a e, děkuji a těším se na budoucí spolupráci jako vždy. A toto téma bude jako stínový zpravodaj dělat Ernst Utason, který tady není dnes. Kamil, tady děkuji, já se omlouvám že jsem tady nebyl, nebo jestli jste začali dřív, to je jedno. Eh, musím říci, a mnoho z vás to ví, že velice často tyto diskuse o rezoluci bank a bankovní krize, když se na to podíváme zpátky, tak eh, vlastně eh, s, m, mm, jsou obtížné, protože já podporuji mnoho z toho, co tady bylo řečeno, ale měli bychom mít vyšší požadavky na kapitál kdokoliv si přečetl knihu The Time is Different, tak si uvědomí, že pokaždé, když je finanční krize, tak si myslíte, že jste se nau- ponaučili a časem ta kolektivní vzpomínka zmizí a všichni říkají, a nebojte, to už se nestane, ale tentokrát je to jiné, ale ono se to stane. Další věc, pokud banka zítra selže, mm, bude to bude to um, řešeno bez toho, aby to musel platit daňový poplatník? A myslím, že ne. Když se podíváme na krizi 2007-2008, to už je skoro 10 let poté, jsme už v této situaci, nebo jsme, nebo hrozí, že řekneme, že se to už nestane, že to teď jiné. Když se podíváme na detaily, vezmu to po pořadě. Mm, nezajištěné dluhové nástroje. My jsme, eh, my chceme harmonizovat mm, subordinaci, že by tam byla nová třída eh, seniorního dluhu. Mm, bude tady nová kategorie. Než se k tomu dostaneme, tak já si to chci projednat podrobněji, ale můj první návrh je, že by to mohlo být rozumné, protože to bere ohled na e, různé finanční modely. E, nová kategorie by se nemusela používat pro požadavky subordinace. Já tady mě flexibilní časový rámec. Mnozí chtějí jít zrychleným postupem. Mluvili jsme se o tom dlouho. tylax, minimální požadavky na vlastní fondy a závazky. To bude kontraverzní návrh. Již jsem slyšel od některých aktérů, že MRL mm, je problém a tvrdí, že stávající eh, tlak eh, závazky mm, nárokovatelné by měly být uzdány, ale nejsou explicitně zmíněny. Jsou to mm, povinné závazky. Já tady mám určité sympatie. Legislativa musí být přiměřená. To neznamená ale, že bank, kam by mělo procházet chování, které předváděli v minulosti. Budeme jistě diskutovat míru, do jaké míry orgány mohou vyžadovat, aby banky eh, respektovaly výšší MREL. Mezinárodní vývoj bude nutné eh, zvážit a bude důležitá spolupráce. Znám tomu, že to je první výměna názoru, toto tak si pro, tak projednám některé podrobnosti se svojí frakcí. Co se týče eh, schopnosti absorbovat ztráty mm, věrových institucí, naše skupina podporuje cíle komise snižování nákladů, zvyšování finanční stability, minimalizace rizik daňových poplatníků. To by měl být hlavní cíl. Ale vzhledem k tomu, že to mm, ti pro banky ECB po TCB, tak musíme konzulovat členy naší frakce, který se to týká více než mého členského státu. Děkuji, Markovali. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A já bych se chtěl připojit k tomu, co říkal Fabio Demasi. Ne, pokud jde o tu eh, potřebu provést strukturální reformu bankovního systému. Eh, proběhly bankovní krize v rámci bankovního sektoru. Eh, týkalo se to i finančního systému, úvěrového systému a eh, v zásadě eh, se nepodařilo nalézt řešení. Neustále se odkládá reforma bankovního systému. Celý ten systém musí být modernizován. Takže pokud jde o tyto krize, musíme se zabývat eh, tedy příčinami vzniku takovéto krize. Eh, možná eh, ta, ta pravidla byla příliš volná a proto je třeba k určité reformě přistoupit a tím bychom právě měli začít. A já si nejsem jistý, zda v tomto balíčku takováto vůle je dostatečná. Možná, že finanční lobby vyvíjí velký nátlak a my bychom tedy nyní měli analyzovat jednotlivé postupy, jednotlivé postupy, které bychom eh, chtěli eh, uplatňovat v rámci výboru EKON, eh, ať už se to týká kapitálových požadavků či jiných kritérií. Především bychom se měli zabývat tedy tou úvěrovou činností, tam jsou samozřejmě velice důležité ty kapitálové požadavky, je třeba si uvědomit, že eh, bankovní systémy to jsou takové ucelené hospodářské systémy, které jsou zcela odlišné od eh, jiných systémů. Stanovit jednotná pravidla, to znamená, eh, že mm, zdravá osoba, která měří 1,90 m a osoba Eh, která měří, eh, zdravá osoba je ta, která měří 1,90 m a ta, která je 1,70 m, taky nebudeme eh, považovat za zdravou. To tak přeci není. Je třeba zohlednit i specifika například italského bankovního systému nebo bankovního systému jižních zemí. Protože pokud bychom nastavili jednotný mechanismus, tak tyto banky by nemohly třeba poskytovat úvěry některým firmám a penalizovali bychom určitou část těch, eh, toho bankovního systému eh, a především ty instituce zaměřující se na úvěrovou činnost. Pokud zavedeme eh, pravidla, dojde k určité, k určité deformaci. A mám trochu obavu, že nebudeme již schopni vyhodnocovat potřeby na celoevropské úrovni. Mám i určité pochybnosti, pokud jde o eh, tedy eh, státem garantované eh, ceny papíry. To jsou věci, které jsou problematické a mm, dle mého názoru a názoru dalších kolegů z jižní části Evropy by toto mohlo mít katastrofální důsledky. Pokud takovéto eh, tituly budeme mít v portfoliu bank, tak se bude eh, vytvářet eh, obrovský rozdíl mezi zeměmi severní části a jižní části Evropy a bude to vytvářet obrovské tlaky. Znamenalo by to, že jsme vlastně vůbec nepochopili ty podmínky, v rámci kterých jsme fungovali v rámci prvního balíčku. Vedlo by to pouze k tomu, že eh, posílíme eh, rozdíly mezi jednotlivými systémy a eh, posílíme tlaky. Měli bychom si to tedy pořádně promyslet a měli bychom analyzovat, jaký, jaký to bude mít dopad na jednotlivé bankovní systémy. Otázka BRRD, k tomu se ještě budeme vracet. Já se zabývám touto otázkou a je pro mě velice důležitá a týká se to tedy Eh, rekapitalizace a restrukturalizace bank. Eh, je jasné, že eh, drobní spořitelé nemohou kontrolovat systém, nemohou nahlížet do činnosti jednotlivých bank. Banky někdy eh, provádějí eh, spekulativní transakce a není možné, aby eh, ti střadatelé platili za systémy nebo za omily způsobené bankovním sektorem. Nemohou platit za politiku, se kterou je nikdo neseznámil. A to je věc, se kterou se setkáváme v rámci BRRD a já si opravdu myslím, že bychom eh, toto měli kompletně eh, přebudovat, protože toto není eh, regulace, která by pomohla čelit finančním krizím. Takže to, to je taková mm, asi stručně kritika z naší strany. Samozřejmě jsme připraveni diskutovat se stínovými zpravodaji na jednotlivých těchto návrzích. Děkuji. Teď jsme byli spíše na té části BRRD. Eh, velká část eh, se týkala té druhé části. A eh, paní Zany tady není. Takže tady Danita Hübner, prosím. Já bych ráda Eh, využila té příležitosti, eh, že máme tedy první výměnu názorů a je to otázka, kterou bez pochyby eh, položí komise v říjnu minulého roku EBA zveřejnila doporučení, pokud jde o cílou úroveň, tedy na národní úrovni, pokud jde o závazky komise, ale neuvažuje o změně tohoto návrhu Eh, v rámci eh, úpravy BRRD. A eh, vzhledem k tomu, že EBA předložila celou řadu relevantních argumentů, bylo by dobré, kdyby komise tedy poskytla také argumenty, proč tedy nezohlednit tuto změnu. Děkuji. Pan zpravodaj. Děkuji. A děkuji za všechny ty komentáře. Pokud jde o subordinaci a tento požadavek, eh, nesmíme být v rozporu eh, to, co chceme dosáhnout v rámci BRRD. Eh, tedy, aby všechny ty pohledávky byly řešeny v rámci bail-inu. Eh, jinak bychom totiž skutečně eh, byli v naprostém rozporu eh, s tím, na co se zaměřujeme. Jeden z hlavních problémů při uplatňování BRRD, tak jak jsme to zaznamenali ve skutečnosti, je nedostatek informovanosti občanů, že tedy ty prostředky byly vlastně exponovány z bail-inu. Když se podíváme na diskusy eh, ohledně italských bank, těch se to velice týká, eh, tam by skutečně neměla být pochybnost, že veškeré eh, ty závazky budou spadat pod bail-in. Takže já naprosto souhlasím s tím, co říkal pan Giegold. Pokud jde o tu problematiku třetích zemí, tam je to Eh, trochu komplikovanější i z legislativních důvodů, ale myslím, že to jsou takové ty eh, hlavní aspekty. Pan Kerera eh, to může fungovat v rámci investování a já musím říci, že tady nevidím tedy tu korelaci mezi silnou ekonomikou a e, silnými e, bankami. Viděli jsme v rámci bankovních e, krizí, že slabá ekonomika je jeden z hlavních důvodů bankovních krizí. Pak samozřejmě některé banky přijímají příliš vysoká rizika, nejsou správně vedeny, ale to není otázka celého sektoru. A my musíme mít silné banky pro silnou ekonomiku, ale potřebujeme i silnou ekonomiku pro silné eh, banky. Takže to je věc, kterou je třeba si uvědomit. Pan Kamal eh, hovořil o tom, že tentokrát je to eh, jiné, ale ono je to jiné po každé. Já si myslím, že tomu skutečně tak je. Ale eh, to, co vy jste eh, řekl, eh, samozřejmě budou další bankovní krize, uvidíme další krize v bankovním sektoru. Přichází to tak vždy po deseti letech. A já bych chtěl, a to není otázka toho, do jaké míry je nastavená ta legislativa, je přísná či nikoli, Eh, musí být eh, i vysoká eh, informovanost na trhu mezi jednotlivými tržními subjekty, investory, s tím, že tedy ty hledávky budou spadat pod bail-in. Musí tady být jasná, jasné určení pořadí a Eh, pokud tam nebude jasné pořadí, tak eh, tady bude existovat tedy ten iluzorní náhled. Eh, musí tady být jasné tedy jasné pořadí a tak tady v BRRD musíme posílit stabilitu bankovního sektoru a k tomu potřebujete jasná pravidla pro to, jakým způsobem se bude ta restrukturalizace bank a rekapitalizace řídit paní eh, Golát také eh, to zdůraznila, musíme být eh, pragmatičtí. Ale je tady ještě další věc, proč tedy BRRD funguje, v zásadě to funguje a je to velice obtížné, protože vlastně uplatňuje se to poprvé, poprvé, kdy to vidíme uplatňované. A tady jde i o e, to, ten náhled do budoucna, tedy e, jak e, řídit rizika investování v rámci bankovního sektoru. Já každopádně děkuji za ty komentáře, uvidíme, jak budou jednání se stínovými zpravodaji a v rámci celého toho týmu. Děkuji vám. Děkuji panu zpravodaji, který si jistě velice dobře uvědomuje rozdíl mezi bailinem, rezolucí, eh, risk sharingem a vším ostatním, co ta eh, legislativa přesně definuje. A Aha, já bych dal slovo komisi až na závěr obou těch diskusí. Ano, tak jsem to původně koncipoval. Takže teď půjdeme na druhou část toho balíčku, nebo druhý balíček, CRR, CRD. Zpravoda je Petr Zímon. Děkuji, pane předsedo. Mám radost, že dnes tato témata v první debatě probíráme společně, protože, jak už řekl právě pan předseda, je to jednak smysluplné, a e, obě ty složky spolu úzce souvisí, je potřeba je řešit paralelně a ve společné diskusi ještě předtím, než předložíme návrhy zpráv. To nejhorší, co by se mohlo stát, je, že bychom zde pak měli naprosto nekoherentní výsledky u obou těchto zpráv. A tomu se můžeme vyhnout tím, že už teď budeme diskutovat o tom, jak ty věci, které jsou na těch styčných plokách, spolu skloubíme ustávající reformy CRD4 a CRR1 eh, máme vzhledem k rozsahu a vzhledem k technické povaze, ale také vzhledem k významu pro eh, celý evropský bankovní sektor, pracujeme s něčím, eh, na čem je nutno velice intenzivně a dlouze pracovat, protože je tady celá řada nových změn které odsouhlasila Bazilejská komise musí se přetransformovat eh, do evropské legislativy. U CRD4 a CRR jsme se zaměřovali na vyšší kapitálové požadavky a lepší kvalitu kapitálu u bank eh, v reakci na finanční krizi. Tak v aktuálním balíčku, to znamená CRR2 a CRD5, eh, tak zde cílíme tedy na nové přepočítávání váhy rizik, na závazné prosazování důležitých ukazátorů, ukazatelů jako například net stable funding ratio a pákový poměr a princip proporcionality. E, kromě toho je důležité upozornit na to hned na úvod, že protože všechny bankovní sektory e, ve všech členských státech jsou tímto zasaženy, a diskutujeme také intenzivně se zástupci bankovních sektorů ze všech členských států, ale také s veřejným sektorem a dohledovým sektorem v členských státech. E, já například teď vedu e, diskuse se zástupci z pěti různých států. Zaujalo mě, že jsem od nich vlastně dostal pět různých e, ohniskových bodů pro tu diskusi. A to znamená, že u tohoto obsáhlého balíčku musíme dát pozor na to, abychom e, přivedli na svět něco, co zohlední všechny ty různící se situace v členských státech a to, co nejvíce vyváženým možným způsobem. V parlamentu bychom se měli pokusit, a proto je tak důležitý ten dialog až do vypracování zprávy, udě, udě, e, sepsat něco, co bude mít co nejširší podporu, protože jedině to bude mít, eh, bude znamenat silnou vyjednávací pozici v trialogu. Ale abych rozebral ta téma jednotlivě. Proporcionalita. Eh, všichni víme, že zejména malé banky více trpí tou regulací než větší banky. Eh, vzpomínám si na jeden rozhovor, z doby před několika týdny, kdy mi zástupci eh, bank říkali, podívejte, naše celá banka má 65 eh, zaměstnanců a my jsme museli dva z nich už teď propustit, protože nedělali nic jiného, než eh, řešili hlášení v oblasti administrativy. Ale s tím, co teď přijde, budeme muset jen provést fúzi s ještě s jinou bankou, s bankou, která není zdůvodněna ničím jiným, než zkrátka přetížením tím, co jsme způsobili my našimi opatřeními z minulosti. A to je to zatížení bank, které jsme již eh, vytvořili a které vytvořit plánujeme. Pro mě ale bylo zajímavé to, že to je nejen naše legislativa, a ty poznámky přicházely z celé řady států, ta kritika byla, že ten správní, ta správní náročnost je zvládána velkými bankami lépe než malými, protože ta data sice existují, ale v různých chvílích je o nich chtějí. Národní orgány ECB, EBA, eh, v Německu je to třeba BA, e A taky si říkám, zda bychom nemohli vytvořit nějaký nástroj, pomocí kterého bychom dokázali jaksi usnadnit eh, celou situaci a odstranit tu duplicitu, triplicitu a kvadruplicitu těchto požadavků na data. Hovoříme-li o proporcionalitě pro malé banky, znamená to, že bychom neměli vytvářet horší regulaci, spíše přizpůsobenější regulaci. Takovou regulaci, která Eh, lépe zohlední rizika a situaci bank, než tomu je dnes. Podívám-li se na návrh komise, tak eh, například nižší frekvence hlášení je jistě prvním dobrým krokem na této cestě, ale musíme se tím ještě dále zabývat. Podívat se na to, zda to bude stačit, nebo zda budeme potřebovat ještě další podobné mechanismy. Rovněž musíme diskutovat o tom, jak budou vypadat ty stanovené prahové hodnoty proporcionality. Na jednu stranu je potřeba zajistit, aby malé banky byly skutečně eh, v, jaksi v odlehčené situaci, co se týká finanční stability, ale na druhou stranu musíme zůstat bdělí, abychom zajistili, že třeba banky, které mají malou absolutní bilanci v malém členském státě, ale jsou tam systemicky relevantní, aby tyto banky neměly tak odlehčenou situaci, že by to zase mohlo vést v tom malém členském státu k nějakému vysokému riziku. Co se týká těch prahových hodnot, o tom budeme muset dále diskutovat, jak jsem řekl. Tedy zda ta kvantitativní kritéria, která jsou teď v návrhu komise, Eh, nebudeme muset eh, nahradit kvalitativními kritérii, buď alternativně nebo kumulativně. Přičemž eh, to pak rozhodne o tom, zda dojde k odlehčení té situace nebo ne. A nakonec bych rád promluvil o tom NFSR, tedy ukazatel čistého stabilního financování. My už toto máme prosazeno v EU tím, že eh, ten ukazatel, jak si zavádíme, ale teď stanovujeme eh, kvantifikátor tohoto indikátoru, který stanovuje kritéria v podstatě v průběhu jednoho roku pro podmínky refinanci, refinancování. A tady po prvním přečtení je patrná snaha komise, eh, jak si přizpůsobit bazilejský standard evropskému kontextu. Například eh, zacházení s stabilními vklady, obchody repo, eh, a nebo vysoce kvalitní, vysoce likvidní, eh, vysoce likvidní produkty. A tady budeme muset přeskoumat, zda tato přizpůsobení ve své celistvosti jsou patřičná, nebo zda by to parlament měl nějak pozměnit, případně to ještě více přizpůsobit podle okolností na evropských trzích ale myslím si, že jsme na poměrně dobrém výchozím bodě s tím návrhem tak, jak ho máme od komise. Co se týká pákového poměru, to je další věc. Zavádění eh, povinné eh, kvóty zadlužení 3%, to je, eh, to, to, to je na místě přivítat. Je pozitivní, že komise nevzala prostě bazilejské požadavky a napsala je sem, ale i že tady eh, zohledňuje specifičnost eh, Evropy, například úvěry pro veřejné subjekty, které eh, se tedy liší od pravidel pro různé intraskupiny, tedy pro banky činné v jednom členském státě. I zde musíme přeskoumat, zda bychom to měli ještě předělat nebo ne, za účelem lepšího zohlednění zvláštností evropské situace. Dále i e, banky, které e, jaksi e, dávají úvěry, to je kapitola sama pro sebe. Je potřeba tyto podpůrné úvěry zvažovat jaksi separátně, protože ty, tyto banky se liší od běžných bank a tím pádem si vyžadují specifickou situaci, eh, když eh, ty aktuální bilance vypadají zkrátka tak, že ta banka jenom jaksi je kanálem pro státní peníze, tedy že je má v rozvaze, ale neznamená to pro danou banku žádné riziko. A o tom je potřeba ještě diskutovat, zejména proto, že tyto banky jsou zvlášť významné pro reálnou ekonomiku v Evropě což je nám všem jasné. Faktory malých a středně velkých podniků. Eh, tady u CRD4 a CRR něco málo chybělo. Já už jsem byl tedy tehdy spokojen, že se nám tam podařilo prosadit eh, tu slevu 23% eh, z úvěru pro malé a střední podniky zhruba ve výši 1,5 milionu euro, ale pokud sem komise teď píše, že do budoucna se počítá se slevou 15%, Eh, na všechny úvěry vyšší než 1,5 milionu euro, tak to vítám. Ale myslím si, že bychom měli přesněji diskutovat o tom, zda to bude stačit. V Evropě je financování úvěrů malých a středních podniků eh, potřeba dát na zdravé nohy, abych tak řekl. Eh, chceme unii kapitálových trhů na lepší financování firm, ale je potřeba podržet i ten tradiční pilíř financování firm v Evropě a to je i nadále bankovní úvěr. A tady si myslím, že bychom mohli být i trošku odvážnější, než jak navrhuje komise. No a e, poslední bod, nebo posledních několik poznámek na téma infrastruktura a její zohlednění v předloženém textu. E, tady se investice do infrastruktury rovněž opatřují jaksi rizikovou slevou, což v zásadě vítám. Ale je potřeba si jasně říci, které projekty jsou tím mysleny, které tedy podle kritérií eh, katalogu nebo podle kata, eh, katalogu kritérií se mají považovat za investice. A já si nemyslím, že bychom měli eh, podporovat jenom projekty, které jsou refinancovatelné. Velice často to je právě značka veřejné infrastruktury, že se nerefinancuje. Protože jenom zajišťuje vlastně plní funkci svou samotnou existencí. A já si říkám, zda bychom neměli i tyto projekty jak si označit tou konkrétní slevou. No a oblast infrastruktury nám jako parlamentu dává možnost prosadit určité politické body, o tom budeme diskutovat ještě individuálně. Už v Evropě máme miliardovou infrastrukturu, eh, byť tedy nikdo zatím neví, kdo to všechno zaplatí. Eh, celá Evropa mluví o nemobilitě, ale, pardon, o e-mobilitě, ale nikdo mi nedovede vysvětlit, jak máme tady elektromobily dostat na ulici, eh, kde budou všechny ty nabíjecí stanice a tak dále. A je celá řada dalších infrastrukturních oblastí, kde bychom mohli politicky vysílat různé signály, například tím, že bychom zde zvýhodnili úvěry a tak dále. A na úplný konec ještě jedna poznámka Eh, IFRS 9 eh, eh, jak si podřídit zrychlenému řízení. Z mé strany zde nejsou žádné námitky, samozřejmě bude potřeba to prodiskutovat na širším grémiu, ale je to něco, co by dávalo smysl. Pokud bychom to tady udělali takto, tak jsme si stanovili za cíl, že já bych vypracoval zprávu, Eh, která už snad předem bude prodiskutována a odsouhlasená, vyjednána s mnohými z vás a eh, předložil bych ji 8. června. To by nám umožnilo hlasovat možná ještě tento rok, ale myslím, že kvalita je zde přednější před rychlostí. Eh, musíme být ambiciozní, musíme postupovat rychle, ale až teprve, až budeme pracovat, uvidíme, zda se nám to datum podaří dodržet. Děkuji. Thank you very much. I agree that Děkuji. Priority, uh, but I think... Uh, že pozitivní, eh, co jste řekl, samozřejmě ne nemusíme rozhodovat um, teď přesně o tom rozdělení. Um, bereme na vědomí tu um, možnost to zrychleného postupu po diskusi budeme definovat, jak postupovat dál. Jménem pana Karase, pan nás, děkuji. Pane předsedo, Otmar Karas eh, musel odjet eh, z osobních důvodů rychle do Vídně a požádal mě, abych jeho jménem eh, přečetl jeho prohlášení. Otmar Karas vítá Eh, reformní balíček komise z 23. listopadu 2016. Pro končení bankovní unie potřebujeme prohloubená jednotná pravidla jako silný pilíř důvěry. Eh, kvóty liquidity se sice mm, stále zlepšovaly, nicméně stále ještě podle posledních zpráv existují rizika pro finanční stabilitu. Pan Karas zdůrazňuje, že signály z USA, dva mm, dekrety prezidenta Trumpa, eh, dopis eh, kongresu eh, nebo jednání o Brexitu mm, vyžadují, abychom z toho vyvodili závěry. Musíme přijmout opatření k omezení rizika. My jsme CDR CRR používali za rezervu mm, jako doplnění kom, podle Otomara Karase komise jde správným směrem. Je tady závazný pákový poměr pro mm, který, eh, Potom strukturální eh, likvidita jako další požadavek doplňuje minimální likviditu a optimalizuje likviditu. Prodloužení, rozšíření podpůrných eh, faktorů pro malé podniky, to je dlouhodobý požadavek pana Karase a Evropského parlamentu. Za čtvrté, vážení rizika minus 25 na infrastrukturu, umožňuje budoucí investiční projekty do energií, inovací, vzdělání a výzkumu. Poslední bod. Zvláštnosti evropského bankovnictví jsou také zohledněny v mnoha bodech, například eh, flexibilita eh, eh, finančního poměru a podobně. Ehm, podle Otomara Karese v některých bodech to nezáchází dostatečně daleko na požadavky některé banky eh, reflektovat omezování rizik. Potřebujeme sice provedla pro všechny banky, ale musíme více rozlišovat mezi malými bankami a obrovskými globálními institucemi ehm, ne všechno pravidla mohou stejně platit pro všechny. Mladí, menší regionální instituty jsou, maj, zaměřují na domácí trh, na eh, drobné stařatele, malé podniky a mají také různé rizikové profily a povinnosti či ekonomice. Odpůrné banky eh, sehrávají společensko-politickou roli, kterou musíme zohledňovat. Kromě toho máme stále ještě problém, že sice mluvíme o nepřiměřenosti, ale různé orgány to vždy nechápou stejně. Potřebujeme o všeobecnou definici toho pojmu, jeho rozšíření i z regulačního také dozorčího e, hlediska. E, definice komplexních institucí, reporting a disclosure nejen v závislosti na velikosti nebo přítomnosti na burze, ale s ohledem na faktory jako komplexita nebo riziko. Také mm, při um, mm, obchodování a eh, toho, co chápeme podle pod SREP. Administrativní oblasti, eh, integrovaný systém eh, výkazů, by zajistil větší efektivitu. V příštích měsících podle Otmara Karase půjde o to najít eh, správnou rovnováhu pro efektivní implementaci globálních standardů s ohledem na evropská specifika, přiměřenost pro malé instituty, rovné podmínky pro všechny a dostatečné kapitálové vybavení, zajištění eh, poskytování úvěru na národní úrovni, na e- evropská harmonizace především tilak a emrel, aby byly, se dostali do souladu. Pak nutné výjimky, nežádoucí fragmentace a přiměřené lhůty přechodné, aby e, platila právní jistota. Na závěr, aby byla naležena tato rovnováha v závěrečné etapě bazilského maratonu. Eh, od Markara se těší na spolupráci se zpravodaji a stínovými zpravodaji. Děkuji vám. Thank you. Next speaker for... Děkuji další řečník za EKR, pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Já se těším na spolupráci s Petrem Simonem a dalšími stínovými zpravodaji Moje frakce souhlasí s většinou z těchto návrhů a vítá transpozici mezinárodních eh, standardů CR2 a CR5. Bazilejské standardy se implementují bez eh, změn a s tím nemáme problém. Problém máme tam, kde se od toho komise odchyluje. Eh, urychlení IFR 9 přechodného období před lednem 2018. Eh, dělat to na doraz by mělo závažné důsledky pro trhy. Proto chceme rozdělit IFES 9 od CFR e 2 a vyjednávat to odděleně, než, to, než to dojde k, eh, k zákonodárci. Mělo by to být na úrovni jedné, aby nebylo spoždění. Žádáme zpravodaje, aby to usnadnil i když vítám stabilní finanční poměr, tak mě znepokojuje rozhodnutí komise dávat státním eh, obligacím nulové riziko. Ehm, ehm, dal jsem dotaz komisaři Domrovskému na toto téma a žádnou skutečnou odpověď jsem nedostal, jenom řeči, nevysvětlil, proč komise se odchyluje od bazilejských požadavků 5%, než že řekl, že to je politicky nevýhodné. Měl by být dohodnutý harmonogram a kalkulovat efektivní vážení rizika. Já jsem chtěl více informací, podrobné odůvodnění, proč je tam ta změna ze strany komise. Také k CRR. Mm, EKR e má problém s eh, požadavkem komise implementovat jenom 65 bazilejských standardů pro tržní riziko tři roky po v platnost. I celý smysl revize byl v nedostatky v regulace. Tím, že se aplikují dvě třetiny toho, tak se to nevyřeší. Já akceptuji potřebu přechodného období, ale na konci tohoto období musíme mít jasnou povinnost dosáhnout 100% aplikace. A toho se nedosáhne, pokud komise bude sobě delegovat pravomoci prodlužovat toto přechodné období. To není akceptovatelné. Když přejdu k CRD 5, tak mě také znepokojuje návrh komise vytvořit přechodné holdingové společnosti. Nebylo žádné hodnocení eh, dopadu, co by vyžadalo významné no, restrukturalizaci eh, strany velkých firm. Co se týče právních komplikací a nekompatibility, které by to vytvářelo s jinými jurisdikcemi. Požadavek pro vytváření přechodných holdingových eh, firm zvýší náklady podniká, na, pro podniky v Evropě. Omezí to růst, pracovní místa a z EU se stane méně atraktivní místo pro biznis. Já nejsem přesvědčen, že tento návrh e, bude ve prospěch rezoluce, jak říká komise. E, rezoluce, struktura rezoluce s jedním subjektem bude způsobovat, že členské státy nebudou schopni řešit své vlastní banky, vytvoří napětí mezi různými dozory dozorčími orgány. Jak jsem řekl na úvod, moje skup, frakce vítá většina těchto návrhů. Těšíme se na spolupráci se spravodajem a stínovými spravodaji. Děkuji. A děkuji také za jasné vyjadření vašeho návrhu. Předpokládám, že komise eh, to vysvětlí. Na jedné straně paní Vali kritizovala opatření, která neexistují, Ehm, ke změně smlouvy státních sovereigns. Na druhé straně to není nic nového, jenom stávající status quo, ale to se jistě vyjasní. To jistě vyjasní komise. Já jsem nebyl přítomen, když padl dotaz na místo předsedu Dombrovského. Pan McCarthy v eh, van Gnehojten. Děkuji. Já jsem měla dojem, že to byl pán, ale nebyl. Dobře. Chtěla jsem na úvod říci, že se těším na spolupráci s Petrem Simonem a dalšími stínovými zpravodaji této, tomto velkém balíčku. Všechno, co děláme, vždy musíme hledat rovnováhu mezi Eh, reálnou ekonomikou, vytvářením pracovních míst a růstu a na druhé straně ochranou spotřebitele a eh, bránění systémovým rizikům. Eh, tady v tom balíčku je, je to ještě důležitější než v jiných, protože finanční sektor je globální sektor, čelíme globální konkurenci a měli bychom se na to dívat z tohoto hlediska, že musíme eh, se snažit najít rovné podmínky na globální úrovni. Já bych se přála platit obecné principy stejných služeb, stejný rizik, stejných pravidel, eh, maximální možné míře jak Peter Simon, tak další jménem od Mars um, se říkal, že je důležité, abychom se na to dívali eh, z jiného hlediska. Potřebujeme hodnocení dopadů, nejenom posouzení tohoto balíčku, ale jak řekl Ashley, eh, kombinaci s Univerzité věd, Bazilejí, jak to všechno funguje. Nejen specifická legislativa, ale kombinace. Také hodnocení dopadů specifické sektory a regiony, protože my jsme diskutovali o Bazilii, bazilickém výboru, jsou velké rozdíly. Pokud budeme mít jedno obecné hodnocení dopadu, pokud mm, Hmm. máte eh, rozdíl mezi ledničkou, jste buď v ledničce nebo v ohni, tak je průměrná teplota dobrá, ale máte stejně problém. Takže se musíme podívat, jak to funguje v Evropě a v celé Evropě. So think that, uh, one other general point is that, uh, Ještě jeden obecný bod. Eh, čelíme globální konkurence, digitalizace je všude. Eh, budeme mluvit o zprávě fintech. Potřebujeme se také podívat na to, zda toto mm, nařízení je mm, přátelské vůči inovacím, brání inovacím, protože samozřejmě tento sektor také musí mít velké investice, aby byl konkurenceschopný v této um, digitální, digitalizující se společnosti. Těším se tedy na další diskuse s vámi a toto byly moje obecné poznámky na úvod. Nyní McCarthy, Goe. Děkuji také. Já se těším na další spolupráci. Vítám některé aspekty návrhu komise, které jsou mírně konsistentní. Je to krok správným směrem ale myslím, že je tady mnoho oblastí, kde, tam to, prostě, kde to prostě neřeší e, stávající problémy. Je naším názorem, že nemůžete e, oddělit řešení e, too big to fail od strukturálních reform mělo by se oddělit retail od investičního bankovnictví. To by mělo být součástí tohoto balíčku a my budeme požadovat takovéto oddělení. Ehm, ehm, další ehm, problém, který máme, je pákový poměr 3%. My se domníváme, že pákový poměr je lepší měření pozice než rizikově vážená aktiva. Měření Mm, vážených aktiv je nejasný indikátor. Pákový poměr se snadněji monitoruje. My jsme tedy pro to, aby e, pákový poměr byl požadavek pilíře 1 vyšší než 3%, a především pro důležité úvěry. V roce 2012 OECD doporučil 5%. ECB odhadovalo, že v roce 2015 těch 5% bude dvakrát výhodnější než ty 3% snížení mm, pravděpodobnosti krachu. Tilak mm, bylo, je považován za dostatečné řešení problému too big to fail. Já si ale nemyslím, že to je možné bez strukturálních reform a výšším pákovým poměrem. BRD BRT ukázalo, že eh, nová pravidla rezoluci bank, italská bankovní krize, rekapitalizace MPS ukázaly jasně, eh, že eh, bailouty financované daňovým poplatníky mohou pokračovat, že je tam příliš mnoho děr, aby bail-in fungoval. Mm, bude, mm, je třeba zvýšit kapitálové požadavky pro systémové banky, než spíše než vymyslet komplexní, složité koncepce jako TILAC, kde vždy hrozí, že to nebude fungovat, kdykoliv přijde krize. Chápeme, že tady není většina pro prostě zvýšení eh, equity tier 1. Musíme prověřit, zda stávající kapitální nástroje odpovídají svému účelu. Stávající týlak nebude stačit na omezení dopadu příští krize a žádáme další zvyšování. Jenom evropské banky potom budou spadat, přičemž zbývající, které nejsou o nicméně systémové, budou muset respektovat pouze jednotlivé MREL Podobné standardy se budou muset zavádět pro domácí a systémově důležité banky, protože jejich krachy by mohlo mít podobný účinek jako s, e, e krach velké globální banky. E, angažovanost by měla, e, e neměla spolehat na veřejně financované infrastrukturní projekty. To je makroekonomická politika, řešit to mikroekonomickou politikou prostě nebude fungovat pokud banky eh, nebudou mm, vstupovat do velkých rizik a současně se bude stimulovat úvěrová poptávka, tak to nebude nutné dále podporovat malé střední podniky, ale to bude fungovat jenom, když budou odpovídající makroekonomické politiky. Austerita také snižuje zisky a podporují eh, nadměrná rizika na finančních trzích jak říkám, tyto návrhy jsou krokem správným směrem. Děkuji. Thank you. Uh, Sven Giegold. Děkuji, Sven Giegold. Děkuji, pane předsedo. Deutschsprachigen Berichterstatter. Já budu mluvit přece jenom německy, protože zpravodaj je Němec. A konec konců i pan předseda se učí německy, jak jsme viděli na výboru dnes dopoledne. No, to byl vtip, no. Eh, já bych rád řekl eh, toto k aktuálnímu stavu práce. Tady jde o něco skutečně velice vážného. Jsem velice vděčný, že Petr Zimon to vystavil tak detailně, tedy, že si děláme skutečně přehled toho, čeho jsme dosáhli s bankovní legislativou po krizi. A k této upřímné bilanci, myslím, patří ty různé prvky a my musíme provádět vlastní analýzu, na základě toho, co udělala komise, vidíme, že na jedné straně cítíme stále větší tlak na určitých místech, eh, uhýbat, dělat výjimky a eh, co je komické, vlastně eh, všechny dotazy které alespoň já dostávám z finančního sektoru, jsou stejného druhu. Výjimky, něco je moc daleko, něco je moc přísné, ale tím se nesmíme řídit. To znamená, že naše analýza musí obsahovat i to, kde pravidla svých cílů ještě nedosáhla, a na druhé straně to, kde jsme možná způsobili určité škody s našimi pravidly. A o tom musíme mluvit. Je to i nadále tak, že Chceme mít co nejjednodušší regulaci, tvrdou regulaci a e, jaksi spravedlivou regulaci pro všechny. E, na jedné straně totiž tady máme systemicky relevantní banky, o kterých víme a e, které neustále spochybňují, zda to, co děláme, myslíme vážně. To je ta debata v Itálii, ta debata o Deutsche Bank, tam jsme daleko od cíla. Musíme se ptát, zda ty pákové poměry, zda ty hranice zadluženosti jsou dost vysoké. Eh, když budou nastaveny na 3%. A na druhou stranu, když mluvíme s malými bankami, tak oni velice důvěryhodně vyprávějí přesně to, co teď říkal pan zpravodaj, tedy, že mnoho veřejných aktérů na národní evropské úrovni dodávají stejná data, nebo chtějí stejná data, často v mírně pozměněné podobě. A tady vůbec nejde o stabilitu finančních trhů, ani o systematicky důležité eh, a systematicky důležité banky. Je to zkrátka pouze reklama pro antievropany ve finančních institutech. A tady, myslím, musíme jít výrazně dál, než eh, to, co se tady navrhuje. Takže my se musíme společně dohodnout a měli bychom společně eh, tuto bilanci nějak ohlídat. Pro stabilitu finančních trhů je potřeba na správném místě dělat ještě více a na druhé straně je potřeba eh, odstraňovat nepotřebnou byrokracii, tam, kde není zapotřebí tedy. A na určitých místech můžeme mluvit třeba i o nových výjimkách nebo o posílení stávajících výjimek, jako to máme třeba u malých a středních podniků. Ale musí to být neustále založeno ne na politickém nastavení, tedy požadavky eh, trhu na bankovní, na bankovní regulaci, ale na základě čisté analýzy. Pokud eh, úvěry pro střední stav eh, obsahují méně rizika, než jak je to nakalibrováno, tak tomu můžeme samozřejmě vyhovět. Ale pokud ta rizika jsou reálná, tak není možné klást jakékoliv nároky na změnu té regulace. Další téma, kde si myslím, že ten návrh komise nejde dost daleko, je Eh, téma eh, jaksi eh, těch bonusových stropů. Byl to parlament, kdo to tehdy pozna, p, p, prosadil, ale zatím nemáme žádná pravidla, která by zajistila, že e, takovýto bonus povede k tomu, že v oblasti fixní to povede k něčemu pozitivnímu, nebo naopak, že v dlouhodobém horizontu to nezohlední reálnou situaci. A proto je potřeba se na toto téma ještě jednou podívat. Komise se v podstatě omezila na to, že se ptá, zda pro ty nejmenší instituty eh, je eh, potřeba trvat na těch velice přísných podmínkách o zveřejnování dat. Možná zasahujeme až příliš hluboko do soukromé sféry, ale eh, tato pravidla z hlediska stability finančních trhů jdou daleko dál než jenom toto. Rád bych také ještě řekl, že na určitých místech eh, byly zavedeny výjimky, například eh, u eh, obchodní knihy, tady to obchodní riziko už bylo zmíněno, a to znamená, že já považuji vlastně za správné to, co říká pan zpravodaj o tom, že se na to musíme podívat co nejšířeji. Já bych skutečně uvítal, kdybychom to nenechali jen u toho jednoho slyšení, protože podle mě tato debata je příliš stručná. Máme tady spoustu aktérů, kteří jsou tímto zasaženi jaksi z eh, finančního sektoru, ale pak máme celou řadu aktérů, kteří eh, jsou činni v oblasti stability finančních trhů. Já si myslím, že bychom měli dát slovo i vědcům. Máme expertní grémium pro bankovní dohled a i ty bychom měli poprosit o expertízu eh, prostřednictvím dokumentů nebo studií a měli bychom vést slyšení se zasaženými instituty, ochranou spotřebitelů i akademiky, kde by všichni tyto sektory měly prostor pro vyjádření se, abychom zajistili, že budeme postupovat vyváženě, zajistíme proporcionalitu na straně jedné a že odstraníme nepotřebnou administrativu, eh, která představuje přehnanou byrokratickou zátěž na straně druhé. Ale na druhou stranu musíme eh, jít pevně za svým cílem, tedy posilovat finanční stabilitu abychom nepodlehli jednostrannému lobistickému tlaku. Děkuji. Thank you. Uh, ma- Děkuji. Marko Vali. Ano, jen eh, velice stručně. Ehm, pokud jde o tyto dvě zprávy, jsem tím novým zpravodajem a rád bych upřesnil eh, stanovisko ohledně problémů eh, státních dluhů. Je tady pozměňovací návrh k článku 507 eh, eh, v rámci nařízení jsou možné určité výjimky ohledně rizik. A co se tohoto konkrétního bodu týče, je pravda, že by to mohlo mít eh, v zásadě eh, katastrofální dopad, především pro ty periferní oblasti. V různých částech eh, Evropy je to vnímáno různě citlivě a je třeba opravdu, abyste si uvědomili, do jaké míry pro nás tato otázka je citlivá a nemělo by to způsobit nějaké dodatečné problémy. Ano, Eh, to je jakési hodnocení eh, dopadu. Eh, to nejde o změnu limitu, ale samozřejmě toto bude ještě předmětem diskuse, až budeme diskutovat o tomto článku. A přejdeme dál k GI, paní Morgano. Pan Morgano. Děkuji, pane předsedo. A Eh, děkuji zpravodaji, děkuji eh, i za to upřesnění eh, stanoviska ohledně návrhu komise. Je to poměrně objemná problematika, celá řada témat již tady byla zmíněna mými předřečníky. Je třeba to rozpracovat více dopodrobna. Já bych rád zmínil jeden konkrétní bod. Týká se to článku 507 návrhu komise, o kterém jsme již hovořili. A tady eh, má skutečně e, silný mandát eh, pro to, aby poskyt udělovala případné výjimky a osvobození. Týká se to expozice bank či státním dluhům. Samozřejmě tady ten opatrnostní princip, pokud jde o řešení tedy státních dluhopisů, v rámci eh, Bazileje eh, se to řeší. Velice dlouho víme, že zatím se nám nepodařilo nalézt eh, nějaký konsenzus. Řeší se to i na půdě rady a v rámci bazilejského výboru zatím nedo, nebylo dospěno ke schodě. A v textu z loňského roku tam stále není uveden žádný odkaz, stále se čeká, k jakému stanovisku dojde bazilejský výbor pokud jde tedy o ten opatrnostní eh, princip hodně státních dluhopisů. Eh, v tom návrhu to vypadá, že by eh, to vytvořilo určitou konkurenční výhodu pro bankovní odvětví v Evropě. A já mám trochu pocit, že je trochu předčasné spustit takovýto typ diskuse. A to i vzhledem k tomu, že v současné době trh již má tuto možnost a do budoucna by eh, to prohloubení mohlo způsobit eh, pouze obtíže evropského bankovního eh, sektoru. To je bod, na který již parlament poukazoval a bylo to v rámci usnesení ohledně finalizace Bazileje 3. A pokud jde o revize CRR a CRD, Hlavním cílem je eh, dosáhnout rovných podmínek eh, pro všechny s tím, že se eh, umí, potlačí problémy bankovního sektoru. Je třeba ale si tady uvědomit, eh, že eh, nikdy nebudeme mít eh, nulové riziko a já jsem na toto chtěl poukázat, protože si myslím, že je to důležité. My nyní musíme vyčkávat, jak bude probíhat regulace na té mezinárodní úrovni a teprve poté se můžeme tímto tématem zabývat i my. Děkuji. A slovo má Nejprve si vyslechneme asi zástupce komise. Zástupce komise tady je, ano. Pan Bidner. Děkuji, pane předsedo. Je tady celá řada bodů v rámci této diskuse a pokusím se některé z nich zmínit, pravděpodobně ne všechny. Uh, Eh, samozřejmě, pokud je o tento návrh, eh, to mnozí z vás eh, zmiňovali, chceme omezit riziko v rámci tohoto balíku. Rovněž musíme naplnit mezinárodní povinnosti, ty, které ještě nejsou pokryty, takže je třeba na to nahlížet v tomto kontextu, ale samozřejmě na to také mnozí z vás poukázali. Chceme Eh, zajistit vlastně tu úlohu bank při financování ekonomiky. Takže je tady to eh, opatření pro omezení rizik a snažíme se eh, zaměřit na to, zda jsou nějaké potenciální problémy, které by mohly vést k problémům financování ekonomiky. Je samozřejmě velice obtížné si dopředu, jak to bude fungovat. To jsou ty trading book, a my eh, navrhujeme tedy takové přechodné eh, období, kdy EBA eh, e bude monitorovat situaci a následně to bude to plná implementace v rámci Bazile, tak jak to bude možné. Rovněž tady zaznělo, že je tady celá řada opatření, která mají přímý dopad na ekonomiku, infrastrukturu, Eh, malé střední podniky. Eh, takže my se snažíme eh, nalézt vyvážený kompromis, je tady to zastřešení týlak, to navrhujeme souběžně s tím, protože my si myslíme, že to je skutečně balíček, že by to mělo být prezentováno jako balíček Týlak to je především CRR, ostatní body především CRD Eh, s tím, že některé ty body eh, je možné mm, prosadit eh, ve zrychleném režimu a my musíme mít samozřejmě příslušné nástroje, tak aby to zastřešení týlák mohlo fungovat. Takže je tady ten zrychlený režim a Eh, pokud eh, od roku 2018, od 1. ledna, budou nové účetní standardy, tak eh, zase s tím jsou spojeny určité požadavky a my jsme dost ambiciozní a chceme mít tedy ty texty připraveny k 1. lednu 2018, takže pravděpodobně také zrychlený režim. Pokud jde o ty body, které tady zazněly, proporcionalita, my jsme se snažili učinit to nejlepší, co bylo možné. Eh, je tady celá řada eh, bodů, těch, některé ty modely jsou jednodušší, ty obchodní knihy, eh, výjimky a tak dále. Rovněž jsme uvažovali o specifických režimech pro některé typy bank v některých státech, ale je to velice Eh, obtížné, protože to je otázka kritické velikosti, jak to eh, defikovat, eh, jak to refinovat, úvěrová rizika, specifický režim, specifické činnosti těch bank, jaký by byl ten konkrétní režim, otázka likvidity. My jsme se snažili zatím nabídnout to nejlepší možné, co máme pro proporcionalitu a Eh, samozřejmě jsme otevřeni eh, případným diskusím, eh, jak jít dál. Čekáme i na odezvu od zúčastněných subjektů, uvidíme, jaké jsou případné rozdíly a pokusíme se možná jít potom dál a rozpracovat ty otázky. Takže jsme připraveni o tom s vámi dále diskutovat. Tady jsou pak ty státní dluhopisy, my eh, nechceme měnit eh, ten přístup oproti minulosti. Eh, nebudeme rozlišovat, zda se to týká jednoho či jiného členského státu. Vychází to i z té diskuse, kterou vedeme v rámci bazile Ten přístup určité míry rizika, ten se nemění. Možná tady bylo určité nedorozumění ohledně toho článku 507. To se Eh, týká takových všeobecných eh, ustanovení ohledně expozice. Eh, proběhla celá řada diskusí s členskými státy. Snažíme se, aby to bylo, mělo více tedy evropský rozměr oproti těm vnitrostátním postupům. Samozřejmě není to úplně jednoduché snažíme se, ale nemohli jsme navrhnout o moc více. Takže to, co tady máme především, eh, ten reporting vůči EBA, eh, e která bude hodnotit eh, ty limity expozice. Je to pouze zpráva a veškeré ty limity expozice, to je velice obecné. V žádném případě se nezaměřujeme na ty státní dluhopisy. Potom tedy problematika TILAC, bail-in nástrojů ze třetích eh, zemí, to je přijatelné za podmínky, eh, že máte eh, smluvní ustanovení o bail-inu v rámci těchto nástrojů. A je jasné, že ten evropský mechanismus musí umožňovat tu možnost tedy zabrání této Eh, této odpovědnosti v případě rezoluce. Takže eh, tam je možnost eh, tedy ověřovat, zda to uznat či nikoli. Pak tady byl další bod ohledně fondu rezoluci. V rámci letošního roku ten návrh se netýká tohoto fondu, to je mimo působnost, ale samozřejmě jsme připraveni o tom Eh, diskutovat, ale v tuto chvíli k tomu mohu říci pouze toto. A možná eh, ten eh, pákový koeficient, v tuto chvíli to nenabrhujeme, protože Bazilej ještě není finalizováno. Chtěli bychom to tam začlenit, jakmile v rámci Bazileje dospějeme k nějakým Eh, závěrům, takže následně pak eh, lze to v rámci legislativního návrhu tam zapracovat. Takže eh, to byly takové ty nejvýznamnější body a samozřejmě jsme připraveni dál o tom diskutovat. Děkuji. Please, Danuta. Danuta, vy jste říkal, že jste zodpověděl ty nejdůležitější, ale myslím, že i ten moje otázka Eh, byla velice důležitá doporučení EBA, pokud jde o eh, stanovení eh, úprava tedy těch cílových hodnot. Tedy EBA přišla s tím materiálem v říjnu s tou možností zohlednit vlastně úpravu té báze. Já nevím, e- EBA poskytla celou řadu argumentů, eh, proč eh, tedy eh, přejít o to stávajícího systému, takže pokud byste se k to mohl vyjádřit. Uh, sorry, we will have to check. I mean, uh, what... My si, toto musíme ještě uh, ověřit, kolegové mi jenom říkají, že toto jsme zatím uh, neřešili, ještě to ověřím a vrátím se s odpovědí. Pan zpravodaj? Ano, děkuji. V první řadě bych chtěl srdečně poděkovat. Srdečně poděkovat za tuto velice detailní diskusi a za celou řadu těch jednotlivých bodů, které byly změny. Já jsem velice rád, že to tak bylo. Podívám-li se na ty příspěvky tady a přepočítám-li si hlasy zde ve výboru, tak vidím, že u mnoha těch bodů máme v podstatě buď úplnou jednotu, nebo alespoň většinovou jednotu, jakým směrem se chceme ubírat. A myslím si, že o těch detailech eh, eh, dospějeme ke schodě. A vidím, že tady také máme ještě otevřené otázky, které upřímně řečeno jsem ještě vůbec eh, nepokládal, tedy státka státních dluhopisů například. Eh, to je velice zajímavé téma, na které jsme měli eh, zprávu. Já jsem se setkal s helenskými zástupci, eh, se zástupci helenských bank. Tam o tom nepadlo ani slovo, ani slabika. A podíváme-li se na 507, tam jde o práci, o zprávu EBA, která nemá legislativní dopad, který by ale z tohoto vzešel. Takže my musíme dát pozor na to, abychom nespadli do diskuse, která se dosti liší od reality. my tady eh, vlastně vůbec nevytváříme pravidla pro státní dluhopisy a navíc eh, o této expozituře EBA eh, dělá vlastní zprávu, takže tady to vůbec není na pořadu jednání teď. Nicméně pokud, jsou, pokud se tyto obavy objevují, musíme se jimi zabývat. Možná, že bychom tu formulaci mohli trošičku přizpůsobit, nicméně to pak musí ukázat další diskuse. Já se samozřejmě každopádně těším na spolupráci eh, s vámi všemi a na vaše veškeré vstupy. Mé dveře jsou otevřeny, e-mailová schránka také a telefony jsou obsazovány také s jistou pravidelností, takže se těšíme na všechny podněty a přínosy k té debatě o těch dvou debatách. Eh, pokud si myslíte, že bychom se měli něčím zabývat, tak nám to řekněte. Na úplný závěr říkám, že je důležité, abychom do trialogu šli s velkou většinou v parlamentu. Děkuji. Děkuji vám. Já si myslím, že to byla velice užitečná první výměna názorů. My už jsme měli návrh eh, od zpravodaje ohledně prezentace zprávy. Tedy Petr Zimon zmiňoval 8. června. A tam bychom tady možná měli mít v mezidobí ještě dodatečné slyšení a případně výměnu názorů. A e, chtěl bych se zeptat, jestli pan Hockmark to vidí podobně. Naším záměrem bylo se řídit v podstatě stejným harmonogramem, harmonogramem případně býti o půl kroku napřed, abychom mohli lépe koordinovat. Ale to uděláme bilaterálně, protože to můžeme vyřešit jenom spolu. Dobře, takže to teď ne- nemusíme diskutovat. Eh, samozřejmě pokud eh, to má korelovat, tak je lepší jít paralelně. Jinak, když je někdo o krok napřed, tak ta druhá zpráva nemá jinou možnost, než následovat. Ano, to by byl problém zejména s tím, když ta druhá zpráva nechce následovat. Ano, anebo když je to naopak. Takže já bych navrhl, abychom to udrželi pohromadě, eh, tedy z hlediska toho harmonogramu. No a pak uvidíme, jak to bude s těmi spin s tím zrychleným postupem pro případné části tohoto balíčku, ale to ještě uvidíme. O tom budeme diskutovat časem. Nicméně já bych to řešení spíše podporoval. Takže, děkuji. Tím můžeme tento bod uzavřít a jdeme na další. Ne? No ano, 8. června, jakožto tedy, ale to musíme nejprve potvrdit. A proto myslím, že teď není nutné uvádět další data, Eh, toho hlasování do konce roku, ale nejprve se zkrátka zkusíme zaměřit na to, abychom stihli toho 8. června. Takže tak, děkuji. A teď tedy ještě Yes, was former point six. Eh, tedy teď dřívější bod 6, to znamená Fintech, vliv techniky na budoucnost finančního sektoru. Kora eh, van Nivenhuizen, projednání návrhu zprávy a Kora má slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, myslím si, že někteří stínoví zpravodové jsou asi trošku překvapeni rychlostí této schůze, že máme 30 minut předstih Přesto bych chtěla poděkovat všem ostatním stínovým zpravodajům za jejich eh, vstupy a za dobrou spolupráci, která na toto téma probíhala. Fintech je, jsou vlastně jednoduché finance poskytnuté novými technologiemi. A tím pádem tato zpráva eh, je o pohledu do budoucna. Já jsem převzala iniciativu se zapisováním této zprávy, zatím stále řešíme eh, před, předchozí krizi legislativou, o tom jsme právě mluvili, CRR, CRD. A všude ve světě se mezi tím objevují nové technologie, které mění finanční služby a regulátoři experimentují s tímto sektorem, děje se toho hodně. A to nejen v Evropě. Samozřejmě můžeme mluvit o USA a o Singapuru, ale Měli bychom se zbavit toho image starého světa, eh, kde jsou vůdčí pouze ty tradiční rozvinuté země. Eh, podle nejnovějších studií vidíme, že eh, přijímání nových technologií je vyšší v centrální Evropě, Jižní Americe a Střední Africe než v celé EU. Takže to jsou regiony, které společně se Silicon Valley a s Izraelem hrají ve fintechu hlavní roli. A digitalizace není jen globální trend, je to také cross-sektorální trend. Malá sada technologií eh, v podstatě narušuje všechny sektory, nejen finance, ale zdravotnictví nebo dopravu. A tyto technologie samozřejmě jsou umělá inteligence, datová analytika, cloud computing, technologie distribuovaných účetních knih a tak podobně. Další inovativní trend je, že další sektory se začínají více angažovat v oblasti financí. Eh, Fintechu se účastní subjekty, které předtím žádnou roli ve financích nehrály. Mohou to být banky, pojistitele, ale také malé start-upy někde v garáži, na dvorku a e, velké firmy jako Apple, Google, Amazon a podobně. Jinými slovy, já si myslím, že bychom měli zaujmout novou vizi světa, co se týká tedy toho regionálního rozdělení a separace mezi sektory poskytovanými službami a také z hlediska toho, jak dohlížíme a monitorujeme celou tuto věc. No a jak to udělat? Já vyzývám komisi, aby představila ambiciozní akční plán pro fintech. A při sepisování tohoto plánu by komise také měla překračovat hranice, stejně jako aktéři v oblasti fintechu. A jak by to, mělo, jak by to měly dělat eh, dohledové orgány. A proto ráda vidím, že FISMA už eh, spolupracuje s DG Connect a DG Grow. To je, myslím, velice dobrý znak eh, a jsem ráda, že už k tomu dochází. Tato zpráva eh, nechce navrhovat technická řešení, chce definovat silné parametry pro fintech v Evropě. Pro mě ten nejdůležitější je princip inovace. Veškerý potenciální dopad legislativy je potřeba zhodnotit a to řádným způsobem. Za druhé, já jsem liberálka a jsem pro hospodářskou soutěž, spravedlivou hospodářskou soutěž a to znamená rovné podmínky pro všechny. Takže musíme zajistit, že budeme se všemi zacházet stejně. A to je pro mě eh, ten princip stejná služba, stejné riziko, stejná pravidla. A to je potřeba aplikovat, jak jen to bude možné. Rovněž si myslím, že technologická neutralita je důležitá. Například, eh, jak jsme o tom mluvili u MIFIDu v loni v létě, Eh, kde jsme řešili, zda by ty reporty měly být i na papíře, i když ten produkt je k zakoupení pouze digitálně. To je něco, čemu bychom se měli vyhýbat. Další důležité doporučení, myslím, je, eh, že musíme podporovat řízenou experimentaci, protože se naučíme něco jenom tím, že to budeme dělat. A to jenom, nejenom v eh, sektoru fintechu jde také o regulátory, Jde také o RegTech, aby se tak řeklo. Pokud nebudeme experimentovat například s virtuálními měnami nebo distribuovanými účetními knihami nebo jinými inovativními způsoby, tak se nikdy nepoučíme, kde, jsou, eh, kde, kde je potenciál pro riziko a nikdy to neuhlídáme. Jak jsem řekla v té předchozí debatě, samozřejmě musíme také zajistit, že ochráníme spotřebitele a zajistíme finanční stabilitu. To je samozřejmě předpoklad pro všechno ostatní. Je zde celá řada politických doporučení, ale číslo jedna je bezpečnost v kyberprostoru. Protože konektivita to je něco jako kyslík dnes. Už bez toho nikdo nepřežije. A tím, jak se více digitalizujeme, stáváme se zranitelnější vůči kybernetickým útokům. A to může představovat operační riziko. A znamená to také, že nebudeme už moci poskytovat ty dané služby, Jenom třeba zvažte, že 81 eh, miliard eh, dolarů můžete ukrást eh, z, bank, z Bangladeše. Můžete nabourat jednu miliardu účtu na Yahoo. A nebo ukrást 2,5 miliony liber přes banku Tesco. A to jsou často věci, které se dějí bez jediné stopy. Ty staré časy, kdy do banky přijel lupič s pistolí v kukle, Eh, to už je pryč. Teď jde o hekry někde v podkroví nebo kde, kteří tyto věci dělají v naprostém pohodlí, ale eh, ty jejich činy mají daleko větší dopady. A nejde také ani už tak o měnu. Jde i o data. Eh, data jsou svým způsobem novou měnou. Data jsou velice důležitou součástí tohoto tématu. Jde o osobní údaje a jejich ochranu, ale také o celou řadu výzev v oblasti umělé inteligence společně se strojovým učením, jak řešit rizika a odpovědnost v této oblasti, to je celá řada otázek, na které se musíme ptát, na které musíme nalizat odpovědi. No a nakonec bych chtěla zmínit otázku dovedností. Všechna tato inovace spočívá na softwaru a umělé inteligenci, nových technologiích. Takže Evropa zkrátka potřebuje lidi, kteří budou tyto věci umět. Eh, například to hodně souvisí s algoritmy. Já si myslím, že potřebujeme více techniků, kteří budou schopni psát algoritmy nejen v tomto sektoru, ale i mezi regulátory, protože eh, zatím to je tak, že pokud existuje někde nějaký algoritm, algoritmus, který je zaujatý, tak eh, nám hrozí nové systemické riziko, které si zatím ani vůbec neuvědomuje. Takže to je také možné doporučení. To je zatím z mé strany vše, pane předsedo. Těším se na příspěvky od kolegů. Děkuji. Děkuji vám, paní zpravodajko, za EPP. Je stínový zpravodaj Brian Hayes. Um, thank you, president. Děkuji. Předsedo, já chci uh, pogratulovat Kore za její práci a také k tomu, jak otevřená byla v diskusích s, kolegy a stínovými zpravodaji při přípravě této zprávy. E, několik připomínek. Chci ji pogratulovat e, ke způsobu, jakým e, vypracovala tuto zprávu. Je stručná, vlastně Ehm, problém je, že tam toho dáme příliš mnoho a že se ztratí ta, to, to, to zaměření. A tady, myslím, bude snazší se dohodnout v kompromisech, eh, které doufám dosáhneme. Také to vysílá jasný signál komisi a členským zemím, jaké priority máme jako výbor, jaké chceme, aby oni navrhovali, co se týče Ehm, to prostředí. Je to zpráva, kde se všechny frakce mohou shodnout. Několik poznámek k obsahu té zprávy. Myslím, že tato zpráva jde správným směrem a eh, ten zaměření je velmi pozitivní, aby se Evropa dostávala k systému, které by umožnil poskytování služeb celé EU s pomocí fintech a také s ohledem na finanční stabilitu. Toto eh, chceme, aby bylo jasné z té zprávy. Jako instituce celé EU může umožnit, můžeme usnadnit eh, prostředí fintech, kde by spotřebitelé měli největší možnou ochranu. A musíme najít rovnováhu mezi ochranou spotřebitelů, finanční stabilitou a inovacemi v prostředí fintech v EU. Je pozitivní, že mm, to proces mm, zacházel dál než e, čistě platby, protože fintech se vlastně mm, vnímá jenom jako platební služba. Zaměření na kybernetickou bezpečnost rizika ICT z regulačního hlediska, to je důležité. A bylo to zdůrazněno v té zprávě. máme nějaké návrhy. Eh, my bychom, mohli bychom eh, zaměř, eh, součást toho zaměřit do této zprávy, také část o finanční stabilitě. Nemá smysl mm, vlastně udělat dva, krok dopředu a dva kroky zpátky. Jde o finanční stabilitu a je důležité, abychom to měli neustále na paměti, když se snažíme hledat cestu pro fintech. Možná bychom to měli sladit a podpořit podporu EU o finanční stabilitě pokud tato možnost bude vypracována, tak to bude spíše tržní model než systémové narušení. Nemělo by to být podpořeno. V souvislosti s CMU, tak to by mohlo být také jasnější v té zprávě. V té zprávě by se mohlo uvádět, jak fintech by mohl ehm, dos, do, vést k CMU. Je tady ehm, možnost využít některé prvky fintechu jako ehm, takový motor iniciativy CMU. A na závěr, pane předsedo, měl bychom se zaměřit, eh, jak KPMG nedávno ve svém seznamu globálních firm fintech E, že mm, přítomnost startupů v pojišťovnictví se zdvojnásobilo. Pojišťovnictví je často považováno za tradiční službu. Podle mého názoru je tady ale potenciální trh, který je třeba e, reflektovat. Fintech um, um, um je nutné zajistit určitou regulační jistotu a důležitý vývoj, který eh, probíhá v této oblasti. Proto vítám tuto zprávu, gratuluji zpravodaji, eh, zpravodajce za její práci ehm, a těšíme se na pozměňovací návrhy a možné změny a další ehm, podporu. Děkuji. Za SND, Clarence Evans. um, jak se zdá, tak to um, přistupuje k nové oblasti, která je se plně rozvíjí. E, jsou tady radikální modifikace, které probíhají v reálném čase. Je obtížné předvídat, co se stane e, v příštích šesti měsících nebo za rok. Jak, si, ehm, jak bude vypadat rámec, který bude regulovat, do, regulovat doménu, která se neustále mění. Já jsem jednala s společnostmi fintech, všechny jejich plány jsou na šest, jenom na 6 měsíců, oni neví, co se stane dál. Proto je tato zpráva tak odvážná, ambiciozní. Jsou to věci, které je třeba brát v úvahu, především podpora center fintech, které se objevila v USA, v Británii, v Ázii, v Nizozemí je velmi důležité, že tato centra, eh, aby tato centra vznikala i v Evropě, aby mm, byly korelované. Je důležité zajistit, aby tyto drobné startupy, firmy, které vstupují na trh, aby nebyly zablokovány, blokovány bankami. Reakce bank do posud byla poměrně konzervativní. My víme, jak banky fungují, jsou konzervativní, neumožní přístup k informací, znesnadňují startupům rozvíjet, pro, vyvíjet produkty pro finanční, finanční zprostředkování. Některé z nich vlastně banky spolknou, stanou se jejich odděleními a ztratí kreativního ducha, inovativního ducha a svoji schopnost vytvářet nové služby. Je velmi důležité vytvářet most pro komunikace mezi bankami a eh, společnostmi fintech a spotřebiteli. Vyměňovat informace v reálném čase. A současně bychom měli umožnit harmonizovaný vývoj této oblasti pro všechny účastníky na tomto trhu. My jsme eh, jednali o daňových únicích a způsobem boje proti daňovým únikům. Víme, jak důležité jsou banky e, při přesunu e, důležitých e, částek peněz offshore. Je důležité, technologie jako blockchain nebo virtuální měny byly dobře regulovány, byly transparentní, služby by měly mít transparentní by se fintech nestal negativní technologií pro kapitálový trh, pro evropský kapitálový trh. Nevím, zda potřebujeme nové regulace, eh, regulace, které již existují pro kapitálový trh v Evropě. Mohli bychom přijít s pozměňovacími návrhy pro stávající eh, právní rámec, Měli bychom eh, mít na paměti i zranitelné klienty, najít způsoby, jak eh, postižení eh, lidé nebo osoby s, jsou více zranitelné v méně privilegovaných oblastech, tak aby se dostali k těmto službám. FinTech je projekt pro Evropskou unii a měl by být přístupný pro všechny občany. Nebudeme na tom trvat, budeme projednávat pozměňovací návrhy a všechny odstavce. Chci pogratulovat zpravodajům. Jsem si jistá, že ta zpráva bude kvalitní. Děkuji. Měl ehm, tady jenom Barbara Kapl. Máte slovo. Děkuji. Já, Otmane, já jsem chtěl Eh, poděkovat zpravodaji za tuto předlohu. Bylo um, řečeno v mm, dialogu s aktéry vlastně unisono, že přehledný, že to je přehledný cíl, eh, cílově orientovaný návrh, že dosáhneme dobrého řešení a kompromisu v této tak důležité nové oblasti, kde Evropská unie, Evropský parlament se nyní snaží předkládat rámec. Je to velmi obtížné. V prvním bodě jako jsou definice rámce, kde mm, samozřejmě není neproblematické, když banky říkají, že jsme vytvořili infrastrukturu a fintech by měl mít na stejné úrovni, tam jsou ta rozhraní a vyjevuje se tam mnoho problémů. Přesto je důležité, abychom se Kora tomuto tématu věnovala pro finanční průmysl i pro eh, servis sektor služeb je třeba najít dobrá řešení. V rámci obecných definic, definic kontrolovaný experiment z mého hlediska, já jsem to dala do jednoho změňovacího návrhu, by bylo eh, žádoucí, stejně jako v Singapuru nebo v Austrálii, jak definovat velikost kdy je fintech banka, kdy vyžaduje regulaci. To je všechno otevřené a obtížné otázky, e, špatně no, obtížné odpovědět. Možná komise to podpoří novým akčním plánem pro fintech a mm, tam budou podstatné věci. Další bod, první oblast e, všeobecné definice, kdy experiment s virtuálním eurem, já jsem byla stínovou zpravodajkou, um, v této zprávě o virtuálních měnách my jsme řekli, že není virtuální jedna virtuální měna, že jich je mnoho a Kora říká, že ECB by měl být větší kompetence za virtuální euro. Pokud jsem té první zprávě dobře rozuměla, tak je jich mnoho virtuálních měn. Potřebujeme, bychom potřebovali více národních bank, možná to ani nevyužívají a možná komise svým akčním plánem se ještě eh, dostane dál. Kybernetická ehm, bezpečnost, ano, to je důležité, když mluvíme o nových technologiích. Bezpečnost je obrovsky důležité téma a ve své důležitosti ke výměna mezi národními regulačními orgány, jejich zajištění, tak to je velmi významné interoperabilita, také standardy zvané PI. To je velmi důležité. Ochrana spotřebitelů investorů. O tom jsme mluvili už v jiných oblastech, i tady v souvislosti s fintech je to důležité. Dovednosti pro fintech potřebujeme nové, nové osnovy, aby mladí lidé, i ti, kteří už jsou v zaměstnání, aby byli co nejlépe vzděláni, aby mohli být co nejvíce aktivní. Ještě jednou děkuji zpravodajce a těším se na další spolupráci. Děkuji. Žádné otázky catch the eye tady nejsou. Komise, prosím. Děkuji. My vnímáme finanční technologii jako e, technologii, která se týká celého finančního sektoru, jak etablovaných finančního průmyslu, tak startupů. Návrh zprávy dává velice komplexní revizi příležit, přehled příležitostí a výzev a já chci kongratulovat zpravodajce. Vidíme tady hodně zpráv fintech a tady na několika stránkách um, je um, přehled všech výzev ECB eh, e k národním ehm, dozoru, myslím, že to je vhodné, protože tady není žádná jednotná odpověď, žádná jedna instituce, která může přinést všechny odpovědi. Ehm, je to také otázka reakce regulátora na všechny ty příležitosti, které přináší technologická regul- eh, inovace musíme vyfilovat tady mm, cross, křížově sektorální přístup, se týče mm, datové politiky, výzkumu, vývoje, konkurence. A my v komisi se takto organizujeme, takto přistupujeme k této práci. Je to velmi obohacující, protože to je vlastně střed nebo setkání všech technologií i politických perspektiv je tam výzva k technologické neutralitě a to je výzva, protože regulace z podstaty věci odráží stav věci v danou chvíli. Regulátor reflektuje realitu. Je obtížné předvídat budoucnost. Pokud bychom to dokázali, tak by to bylo v tom nařízení zohledněno. Takže větší technologická neutralita Eh, odolnost vůči budoucímu vývoji. To jsou výzvy. My eh, bereme na, v úvahu požadavek na rovné podmínky, přiměřenost, využívání rizikového přístupu jako modulátoru, aby byla stejná pravidla a potřeba přiměřenosti. A samozřejmě mm, volání pro integritě, bezpečnosti, finanční služby, které jsou o důvěře. Pokud je výzva, tak je to kybernetická bezpečnost, zajištění toho, aby zákazníci a systém byl garanto, měl garance. Je to velký zájem, je tady um, Mm, tady poptávka po inkubátorech a podobných mm, prostředích, to vidíme i v jiných jurisdikcích, eh, se stejným cílem usnadnit vznik inovací ve finančním sektoru. Bereme na vědomí výhody outsourcingu, jak z operační, efe, z hlediska operační efektivity, jako a respektování pravidel. Dále tady máme časté žádosti o vyjasnění daného sektoru. A na tom se mm, pracuje především mm, eh, příslušné orgány na tomto pracují. Pak je tady potřeba interoperability systémů, rychlá, hladká aplikace a význam příslušných dovedností. Nejenom technologicky, ale regulátor a dohled, eh, který tento sektor reguluje. V důsledku finanční technologické inovace finance nejsou už jenom o penězích, ale také o technologiích a o datech. A politika finančních služeb to musí reflektovat. Pokud máte nějaké otázky, tak jsem připraven na ně odpovědět. Děkuji. Za Matias. Pokud chcete, můžete si vzít slovo. Děkuji, pane předsedo. A omlouvám se, Eh, omlouvám se za to, že jsem eh, dorazila se spožděním. A mm, ráda bych využila příležitosti a podělila se eh, s vámi o určité poznámky. Já chci poděkovat zpravodajce. Samozřejmě ne se vším souhlasím, na některé věci nahlížíme poněkud odlišně. Podíváme-li se na tom, eh, co se v této zprávě objevuje, máme eh, pocit, že finanční instituce mají za, eh, hlavní cíl, tedy blaho spotřebitele a ne zisk, ale bohužel skutečnost je jiná. Tyto instituce cílí především na zisk a ne na blaho spotřebitele. A pokud tedy eh, ta zpráva eh, to předkládá tímto způsobem, tak eh, si myslím, že je to určité riziko, že na ten finanční trh budeme nahlížet nesprávně. Samozřejmě ten růst musí být inkluzivní, musíme bojovat proti nezaměstnanosti, musíme posílit sociální soudržnost. To je součástí tvální strategie, ne pouze konkurenceschopnost. Zatímco Eh, ta konkurenceschopnost se právě eh, objevuje v této zprávě. Eh, my potřebujeme inkluzivní růst, potřebujeme efektivnější regulaci a to je věc, kterou bych ráda zdůraznila, protože tady v tom návrhu zprávy je to trochu upozaděno. Finanční technologie z definice neposkytují produkty šité na míru. A e, proto my potřebujeme pracovat v rámci tohoto návrhu na těch podmínkách, abychom byli schopni garantovat lepší regulaci, abychom měli lepší finanční systém. E, tuto situaci nemůžeme vyřešit tím, že budeme nabízet e, komplexní produkty. Musíme si uvědomit, Eh, že různé technologie eh, sebou nesou různé problémy i z hlediska regulace a my bychom se podrobně měli zabývat eh, jednotlivými riziky, která se váží k těm jednotlivým nástrojům a musíme především postupovat rychle. Můj návrh je, abychom tedy skutečně měli co nejlepší finanční regulaci, abychom chránili spotřebitele, ale Eh, k tomu potřebujeme eh, texty, které budou zcela nezávislé a které budou objektivní a jasně popisovat situaci. Eh, za prvé, a to jsem již říkala, technologie to není něco neutrálního, takže i z hlediska regulace nemůže, nemůže ta regulace nemůže být neutrální, pokud jde o technologie. Technologie samozřejmě vždy upřednostňuje eh, určitý segment eh, a z hlediska ochrany spotřebitele eh, ten rozměr je velice významný, musíme se na to podívat velice detailně. Musíme tedy zdůraznit ten rozměr ochrany spotřebitele, ochrany investora a tady se to objevuje pouze jako jeden odstavec. Já nevím, Eh, ochrana spotřebitele, eh, ochrana investora, eh, to je velice důležité téma. Nevím, jestli to byla otázka limitu rozsahu textu, ale měli bychom na to klást větší důraz, měli bychom se podrobně zabývat tímto rozměrem. Finance musí být skutečně ve službě spotřebitele. A ještě jednou se omlouvám za to spoždění. Pan Raimon eh, přišel eh, mezi nás. Eh, chcete slovo? Ne. Takže mm, pan zpravodaj, závěrečné, paní zpravodajka, pardon, závěrečné poznámky. Yes, sorry, because I arrived just... Omlouvám se, já jsem přišel pozdě. Takže chtěl bych říci, že ten, ta zpráva je velice dobrá, jde správným směrem. Eh, je tam ten pozitivní přístup. Eh, musíme ještě eh, diskutovat o určitých aspektech, pokud je tu regulaci navázanou na nové technologie. Musíme řešit bezpečnostní otázky, na to se konkrétně zaměříme v další diskusi. Ochrana údajů, Eh, problematika eh, pojišťovnictví, eh, zda tedy pojišťovny prodávají pojištění těm, kteří to skutečně potřebují. Takže jak budeme toto řešit, jak budeme kontrolovat algoritmy, které ovlivňují trh a tak dále. Ale obecně lze říci, že to jde správným směrem a že se nám podaří nalézt společně řešení. Děkuji a nyní paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. A děkuji všem eh, stínovým zpravodajům, zástupci komise za eh, pozitivní komentáře a poznámky. Já myslím, že společně můžeme tedy udělat rozdíl a skutečně ovlivnit budoucnost eh, finančních technologií a samozřejmě pokud k tomu dochází, musíme to využít v Evropě, abychom eh, to využili pro vznik pracovních příležitostí u nás a ne jinde ve světě. Eh, pokud je o podrobnější diskuse na témata, která tady zazněla, eh, finanční stabilita, finanční inkluze a možná Marisa, jedna z nezbytných podmínek, kterou jsem, to jsem zmínila v úvodním stanovisku, já samozřejmě chci ochranu spotřebitele, co nejširší ochranu spotřebitele a zároveň finanční stabilitu. A v žádném případě to e, se nejedná o nějaký záměr deregulace. A ochrana údajů nemůžete mít e, vše e, v jedné stručné zprávě. Já samozřejmě velice uvítám pozměňovací návrhy a myslím si opravdu, že budeme schopni nalézt nějaký společný text. Děkuji mnohokrát. Harmonogram 7. Eh, března pozměňovací návrhy do 12 hodin, do 22. Eh, vyhodnocení, 10. Eh, dubna ekon a následně plenární zasedání, to bude ještě potvrzeno. A děkuji a tím můžeme ukončit naše zasedání. Další zasedání výboru Ekon 9. března v 9 hodin. Děkuji vám mnohokrát a jednání je ukončeno.